All right. Uh, ladies and gentlemen, good morning and well... Dámy a pánové, dobré ráno, vítám vás na zasedání našeho výboru. A jako první bod na programu eh, změny k programu, ale myslím, že žádné nejsou. Takže program schůze bude schválen a dostaneme se ke stručnému slušnému zpravodajství se zasedání koordinátorů včera. Eh, bylo přijato několik jednoduchých řešení a sice eh, složení eh, březnové delegace do Itálie. Podpořili jsme požadavek Eurochambers, aby si mohli využít naši plenární místnost pro Evropský parlament podniků Dále jsme eh, posoudili přidanou hodnotu evropského výzkumného prostoru a eh, byly předloženy myšlenky pro, nebo nápady, náměty na eh, studie, workshopy a podobně. Paní předsedající dostala za úkol sepsat dopis v rámci zjednodušeného postupu k prioritám na rozpočet 2015. Bude to mít tedy na starosti paní předsedající. E, dále e, totež se týká dohody EU s Marokem a bylo dále e, dohodnuto, že se odloží o tedy stanovisko výboru k rezervě pro stabilizaci trhu s ETS. S tím, že eh, nejdříve musí proběhnout debata o harmonogramu, přičemž eh, tento bod se objeví na programu příštího zasedání koordinátoru. Otázky? Tak, eh, nejsou žádné. souhlas tak, další bod na programu, to je zpráva o zřízení společného podniku eh, Shift to Rail. Spravodaj eh, je, spravodajka je paní Josefa Andres Pare a já jí dávám slovo. Děkuji vám. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Eh, tak, eh, tato zpráva je součástí balíčku, který ovšem má určité spoždění. Jde tady o to, abychom se pobavili o tom, že tento společný podnik je v balíčku trošku zablokován. My jsme posoudili aktuální situaci a poukázali jsme na řadu oblastí, kde eh, to příliš nefungovalo kvůli špatné koordinaci nebo duplikaci práce. My jsme si eh, přáli mobilizaci eh, soukromého kapitálu a zapojení malých středních podniků, k čemuž nedošlo. Takže my bychom chtěli zdvojnásobit eh, úsilí, eh, zredukovat chyby a zaměřit se na eh, náklady v průběhu celoživotního cyklu, provozní náklady, náklady na infrastrukturu, údržbu, navozový park a tak dále. Samozřejmě, že nám jde také o zvýšení kapacity a e, zlepšení spolehlivosti této dopravy. Existuje tedy celkový strategický plán e, v evropské strategii na podporu výzkumu a vývoje, zejména v pěti oblastech. Za prvé kvalita služeb, zlepšování služeb, více eh, rychlovlaků, větší bezpečnost, ziskovost, lepší řízení dopravy, infrastruktury, eh, více bezpečnosti, lepší kvalita eh, snažit se bránit negativním vlivům, zlepšovat inteligentní řízení, systémy prodeje jízdenek, řešení obtížných situací, jako například jak nejlépe naplánovat cestu, logistiku a tak dále. Je tady celá řada věcí, které budou velmi důležité. My jsme předložili pozměňovací návrh na zlepšení participace a schopnosti přispívat k celkovému úsilí ze strany eh, firem. Eh, hovoříme tady o 30 milionech euro eh, v kapitálu za sedm eh, let. Také samozřejmě se snažíme zlepšit infrastrukturu. Bohužel čelíme s rozpočtovému škrtu máme tam dnes nějakých 420 milionů, což je slabá polovina, co bylo dříve k tomu podám poznáci návrh, poněvadž si myslíme, že to je málo. E, členové, zakládající členové, tam mají 40%, firmy 30% a my si domníváme, že by bylo lepší, tedy zlepšit reprezentativnost, to zatím není moc v pořádku. Pokud se týče eh, zprávy a řízení, toto je dosud neřešené. Tím by se měla zabývat společně komise s obchodními a přidruženými partnery. Eh, měli bychom mít, a to by mělo pravidlo, otevřený a transparentní proces. Eh, také hovoříme o Eh, Railway Transport Agency, což je eh, vládní orgán a konzultace by měly probíhat také s účastníky trhu. Eh, vidíme, že jsou tady příklady excelence, iniciativy, společné podniky a tak dále. Domníváme se, že iniciativa Shift to Rail je velice důležitá a Domníváme se, že účastníci by měli být lépe zastoupeni a jejich role by měla být posílena a to se týká i malých a středních podniků. My jsme předložili několik pozměňovacích návrhů v tomto duchu. Chceme zlepšit transparentnost, příležitosti a tak dále. Takže v tomto duchu je ta zpráva sepsána. Ano, děkuji, eh, paní Bareo. Nyní stínový zpravodavé. Eh, paní Kavádio, myslím, že bude mluvit za pana Odio, takže máte slovo. Dobrý, dobrý den, eh, pane předsedo, vážené kolegyně, kolegyně kolegové. Pan Ody se omlouvá, protože z rodinných důvodů se nemohl dnes zúčastnit a poprosil mě, abych eh, tedy za něho přednesla jeho stanovisko k této věci. Jedná se o velice eh, důležitou součást eh, Horizontu 2020. Je důležité tedy združovat evropské kapacity v této oblasti. Zde, je zde celkem šest iniciativ, model PPP, soukromo-veřejné partnerství. Tento model je velice úspěšný. Ten dnešní, to dnešní téma Shift to Rail, to je vlastně název, nebo to je eh, nový společný podnik, který také je podporován skupinou EPP. Pan Ode by chtěl poděkovat všem, eh, kteří se podíleli na návrhu na zřízení tohoto podniku, včetně komise, včetně zástupců eh, odvětví, zejména UNIF, eh, kteří také spolupracovali na eh, návrhu na zřízení tohoto společného podniku. Tento návrh je kvalitní a pan Ody by chtěl ještě zdůraznit, že eh, také podporuje pozměňovací návrhy, které se týkají udělení absolutoria, které se týkají propojení s horizontem 2020, které se týkají také správní rady Vzhledem k tomu, že došlo k snížení rozpočtu o 5 pan uh, Ody má určité pochyby. Podnik Shift to Rail eh, se začal projednávat až po schválení Horizontu 2020 a až po schválení rozpočtu. Rozpočet, který navrhla komise, už vychází eh, z těch čísel, která jsou snížena 80 ta nízká čísla se dají považovat za vyjádření, mm, za nedostatečné vyjádření podpory tak důležité oblasti. Eh, podle ten, ten celý ten projekt Shift to Rail je důležitý eh, i z vědecko-technického hlediska. Mm, všichni ehm, zástupci průmyslu kteří budou mít eh, zájem na tomto tématu, nebudou moci využívat žádné jiné fondy z Horizontu 2020. Co se týče dalších věcí, které navrhuje navrhovatel, tak pan Ody eh, také navrhuje změny, které se týkají jmenování členů eh, zprávy a pro těch toho procentuálního rozdělení. Domnívá se, že by to mohlo vést k nerovnováze Pan Ody se domnívá, že by bylo dost obtížné dosáhnout v takovém případě dohody ještě, před, eh, ještě do dubna. Možná by zpravodaj se ještě mohl zamyslet nad tou otázkou rovněrného eh, zastoupení pohlaví a nad tím harmonogramem. Dále se pan Audi domnívá, že by eh, zástupci průmyslového odvětví sami měli rozhodovat o eh, těch eh, obsazení správní rady a ne, že by to nemělo být rozhodnutí z politické roviny. Pan Ody tedy doufá, že paní Reasparia a další stínoví zpravodajové snad budou moci podpořit tyto pozměňovací návrhy. Co se týče těch zakládajících členů, tak tam existuje příloha, je, jsou tam určité právní subjekty, které tedy se musí zavázat na to, eh, k tomu, že tedy minimálně z 30% se budou podílet na těch nákladech v, v prvních letech. Je důležité, aby, jste, aby byl dodržován eh, seznam který je v příloze a aby tedy správní rada byla vytvořena podle něho. Ten text pana Odyho mám zde k dispozici, pokud se na něho paní zpravodajka chce podívat. Ještě jednou chci říci, že paní Ody se omlouvá za to, že zde nemohl být a doufá, že dojde k politickým změnám že tedy nakonec dosáhneme dohody a že budeme moci tento návrh předložit řeckému předsednictví, čili že by se nám mohlo podařit dokončit tento velice důležitý, um, toto velice důležité téma ještě v tomto funkčním období. Děkuji. Pan Johansson, říká pan předseda. Pane Johansone, vy budete hovořit eh, jako stínový zpravodaj za ALDE, nebo jenom chcete um, prones nějaký komentář. Máváte na mě. Já mám komentář, ale nebudu hovořit, eh, co by stínový zpravodaj, ale chtěla bych se to k tomu také vyjádřit. Dobře, říká předseda, takže já vás napíšu na seznam a teď pan Eila. Um, Děkuji za slovo. Já rozdělím svůj příspěvek na dvě části. První se týká postupů. Myslím si, že si musíme uvědomit, že Shift to Rail je součástí většího balíčku, který komise nazývá inovace Eh, inovační balíček, ale nejedná se vlastně o eh, spolurozhodování. Jde o to, že zde máme horizontální přístup, eh, dohodu o, horizontální dohodu a také dohodu o rozpočtu. My nechceme škrtat pouze kvůli tomu, že se vlastně škrtá v celém balíčku a ty škrty jsou vlastně nakonec ještě mnohem větší, než se navrhovalo. Myslím si, že v těch horizontálních věcech jsme byli poměrně úspěšní v těch prvních trialozích. Eh, zajistili jsme, aby obavy Evropského parlamentu byly brány v úvahu. A až teď ještě budou další konzultace s komisí a s radou. Podle mého názoru je důležité mm, brát v úvahu ještě, než dojde ten časový harmonogram, musíme brát v úvahu všechna jednání, která vychází z těch trialogů. Myslím si, že jinak by se to přesunulo vlastně do toho postupu konzultací a pokud by se to z toho spolurozhodování eh, dostalo do toho postupu konzultace, tak by potom eh, rada vůbec nemusela brát v úvahu naše návrhy a navíc už eh, vyprší čas. Co se týče pozměňovacích návrhů, vím, že španělská zpravodajka má zcela jistě zájem o to, aby se znovu otevřelo toto téma, protože právě španělské firmy by eh, se chtěly dostat do té skupiny těch zakládajících členů. Nemám nic proti meritu věci proti samotnému obsahu, ale myslím si, že problematický je ten základní princip. Pokud chce Evropský parlament eh, rozdělovat balíček, znovu otevírat balíčky, které se už projednávají více než tři roky, Ehm, tak si myslím, že by potom byly problémy eh, s zástupci odvětví, aby vůbec potom eh, ty zástupci odvětví vstupovali do těch koncercí. Takže 2, 15, 17 a 24 to jsou pozměňovací návrhy, které by pak byly problematické, pokud bychom znovu chtěli otevírat ten seznam zakládajících členů. Za druhé chci říci, že pozměňovací návrh, který se týká eh, rovnováhy mezi mm, těmi podíly těch zakládajících členů a mezi těmi podíly těch financí, eh, to by také mohlo být problematické. Máme zde určité principy, kterými eh, se snažíme rozdělit ty finance, kterými usilujeme o větší transparentnost v těch společných podnicích a usilujeme o to, aby zde byla dobrá rovnováha pokud chceme ten rozpočet opravdu uvést do rovnováhy, tak zpravodaj, zpravodajka zde navrhuje určité postupy, ale ne, nezobrazuje to dostatečně to, jak to vypadá v tomto odvětví. Myslím si tedy, že je zde že se panuje dostatečné porozumění mezi všemi zástupci průmyslu i mezi malými a středními podniky, že ten podíl 40 ku 30 um, je realistický. Myslím si, že je to rovněž i součástí celého toho vyjednávacího projektu, který jsme Eh, zahájil s komisí. Myslím si, že pokud bychom teď do toho začali nějakým způsobem vstupovat, tak eh, se to všechno zamotá. Minimálně už kvůli tomu, že ty přípravy už trvají asi tři roky. Myslím si, že ani rada to asi vůbec třeba nebude brát v úvahu, protože je to pouze v tom postupu konzultace. A také zde nebude ani čas eh, více se nad tím zamyslet takže nakonec eh, to rozhodně do toho dubna, do té dubnové plenárky nestihneme. Nakonec eh, by se to dostalo do nějaké druhé vlny a buď eh, tedy v roce 2000, pak je vůbec otázka, zda v roce 2017 na to budou finance. Takže si myslím, že bychom se měli vrátit k tomu základnímu principu. Máme zde určité horizontální návrhy, ty bychom měli pečlivě projednat se spravodajkou a měli bychom to nějakým způsobem zabudovat do těch probíhajících trialogů, protože jinak se z toho stane pouze postup konzultace a dostane se to vlastně e, do roviny, kdy už to nebudeme moci nějakým způsobem ovlivnit. Děkuji, pan Vidal Quadras. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Železniční evropský sektor je bez pochyby velice konkurenceschopný a technologicky velice silný, rozvíjí se. A to znamená, že na pozadí některých eh, veřejných eh, soutěží eh, v rozvíjejících se zemích je úspěšný. Má to značný přínos i pro naše podniky a skutečně je to na evropské úrovni velký úspěch. Je zde ale i velká konkurence. A my nesmíme usnout na vavřínech. Prostřednictvím této iniciativy společného podniku Shift to Rail, kterou podporujeme, myslíme si, že komise udělala velice správný krok jejím předložením. Jak říkala paní zpravodajka, mělo by se zde podporovat i partnerství veřejného a soukromého sektoru, které by vedlo k dalším investicím, které by zajistily, že železniční doprava bude vždy konkurenceschopná vůči jiným oblastem světa. Rovněž je. Ale je důležité, abychom tuto zprávu dokončili do konce tohoto volebního období. Myslím si, že paní zpravodajka pracovala velice efektivně a rychle a že ten text je velmi kvalitní. Také navrhla celou řadu změn, jako je potřeba větší flexibility, pokud jde o začlenění se do skupiny zakládajících členů, pokud tedy byly splněny ty podmínky před vstupem nařízení v platnost. V podstatě by nemělo jít o nějakou konkurenci mezi velkými evropskými podniky. My nechceme vytvářet rivalitu. Mělo by jít spíše o jakýsi rámec pro spolupráci. Myslím si, že zpráva je opravdu kvalitní Paní zpravodajka zde také hovoří o tom, že je třeba zapojit celé odvětví, nikoli pouze velké podniky. Tak i zde se domnívám, že bychom měli tento názor podpořit. Dále paní zpravodajka navrhuje určité postupy, které zaručují transparentnost a nezávislé hodnocení zásluh jednotlivých společností, které se ve veřejných soutěžích budou ucházet. Myslím si, že je to velice správný krok a my nyní musíme postupovat co nejrychleji, abychom vše stihli do voleb. Děkuji. Děkuji. Pan Prody, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně. I tato Joint Technological Initiative je velice důležitá. V první řadě s ohledem na novou industrializaci Evropy. Což je velice důležité, abychom znovu nastartovali ekonomiku. Rovněž je to důležité z hlediska ochrany životního prostředí, protože jde o typ eh, dopravy, který se používá na střední a daleké a velké vzdálenosti. A proto je také třeba všechny země a všechny železniční eh, konstruktéry přimět k tomu, aby byla zajištěna kompatibilita železničních souprav na všech tratích v celé Unii. Je to skutečně velice důležité a já souhlasím s tím, abychom vykonali veškeré úsilí, aby to, tento návrh byl schválen ještě v tomto volebním období. A to proto, že rozvoj průmyslu nečeká. Také se domnívám, že by to mohlo být, mohl být příznivý faktor, tak, abychom nakonec dospěli ke skutečně evropským provozovatelům dopravních sítí a abychom evropskou dopravu optimalizovali. My asi nebudeme těmi hlavními uživateli, protože pokud bychom měli skutečně evropskou vysokorychlostní síť, tak bychom asi tolik nepotřebovali letadla, což by rovněž přispělo k omezení spotřeby paliv. Takže já jsem velice silně pro rychlé přijetí tohoto návrhu. Děkuji, paní Del Castillo. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poblahopřát paní zpravodajce, protože eh, měla na zprávu poměrně málo času, na rozdíl od ostatních podobných eh, zpráv, které se týkaly společných podniků, joint undertakings, takže pokud jde o čas, tak můžeme tuto zprávu považovat za takového mladšího bratříčka. Nicméně chci říci, že máme co dočinění se sektorem, který má jednu z největších globálních eh, přítomností, když někdy hovoříme o nedostatku konkurenceschopnosti určitých e- evropských průmyslových odvětvích. Je třeba říci, že zde naopak je to sektor špičkový, kde evropské podniky neustále ukazují i v mezinárodním rozměru, že mají obrovské kapacity a mají také mezinárodní uznání. Já se domnívám, že je zde problém s časem. To je nespochybnitelné. Pokud jde tedy o iniciativu Shift to Rail, ale vedle toho problému časového je třeba také vzhledem ke specifikám sektoru zvážit, eh, zda zde tedy ponechat určitý eh, prostor pro budoucí rozšíření v tom centrálním jádru. A já za sebe podpořím každou iniciativu, která přispěje ke kvalitě tohoto textu, i když jsem se ještě úplně neseznámila podrobně s návrhem pana Odyho, ale spolu s návrhy paní eh, zpravodajky, pana Odyho a dalších je tř, a s panem eh, Ellerem je tedy ještě třeba na tom textu zapracovat a podívat se ještě na budoucí začlenění dalších podniků. Děkuji mnohokrát a nyní pan Johansen, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik komentářů. Za prvé, myslím si, že je velice důležité podívat se na iniciativu Shift to Rail, jak jste již řekli kolegové, jako na příležitost posílit průmyslový rozvoj v Evropě. Také je to ale ve velké míře součástí úkolů, pro sociální rozvoj, protože je třeba zlepšit propojení mezi zeměmi a lidmi v Evropě. Já sdílím to, co říkal pan Eller, pokud jde o vztah tohoto společného podniku a dalších podobných společných podniků. je třeba dbát na to, aby celý balíček se rozvíjel rovnoměrně, nikoli pouze shift to rail. Takže já bych apeloval na zpravodaje, aby se drželi těch horizontálních podmínek, která, které se vztahují na všechny návrhy balíčku. Apeloval bych tedy na holistický přístup. Souhlasím s tím, co zde řekl pan Ehler, který hovořil i o dalších součástech balíčku a o tom, že je třeba vše řešit eh, zároveň. Vím, že času je málo a proto se domnívám, že pokud eh, budeme měnit to, na čem se shodly společnosti, železniční společnosti a komise, že by to mohlo věc spíše zkomplikovat, pokud bychom to znovu otevírali, znovu do toho zasahovali. Zde odkazuje na to, co říkal pan Odi, který zmiňoval to, zda je moudré změnit požadavky na partnerství a tak dále. Obávám se, že by to spíše věc zkomplikovalo, než aby to přineslo zjednodušení. Dále je zde jeden pozměňovací návrh paní zpravodajky číslo 16, ten bych rád zmínil. Komise zde hovoří o vysokokapacitních sítích, zatímco paní zpravodajka zde hovoří o vysokorychlostních sítích, což je ovšem něco jiného. A to by mohlo ovlivnit hlasování ITRE, pokud jde o další partnerství soukromého a veřejného sektoru. Já ale příliš nechápu ten to vztah. Já jsem samozřejmě velkým zastánce vysokorychlostních vlaků, loboval jsem za ně v, ve Švédsku, ale myslím si, že ten výraz, který používá komise, tedy vysokokapacitní vlaky, že to je vhodnější. Stejně tak to platí i pro nákladní vlaky, které často jsou tedy vysokokapacitními, ale nemusí jít nutně o vysokorychlostní nákladní vlaky. Takže asi bychom se měli držet toho termínu komise. Dále, ta otázka je velice aktuální také ve vztahu k sociálním výzvám, kterým čelíme, protože je třeba lidi, podniky a země lépe propojit. Děkuji, pane Johansone. Další, prosím. Euh, Děkuji, pane předsedo. Já bych se ještě chtěla vrátit k hospodářským podmínkám Shift to Rail. Já tento projekt podporuji hned od počátku a myslím si, že jsme po obtížných jednáních v klíčovém sektoru, na kterém spočívá naše naděje na ekonomickou obnovu, že jsme tedy dospěli k návrhu, která jak si se eh, blíží iniciativě Clean Sky. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce Josefě, která odvedla obrovský kus práce a podařilo se jí eh, začlenit do této iniciativy řadu velkých i malých partnerů. Eh, víme ale, že byla také předmětem eh, lobování a my v tomto okamžiku se musíme soustředit na dlouhodobé financování, které umožní podnikům jistotu, že budou mít celého projektu také nějakou návratnost pro to, aby do něj investovali. Chtěla bych se kolegyně zeptat, protože jsem určitým způsobem eh, překvapena některými změny, které jsou zde navrhovány, zvláště pokud jde o eh, příspěvek eh, zakladajících členů, kde je tedy návrh o 40, ze 40 na 30 což znamená snížení ze 45 na 30 Eh, u těch velkých podniků. Dále u těch malých podniků, respektive menších podniků, které zvláště tuto iniciativu potřebují, tak eh, jejich posílení přece nutně neznamená to, že budeme tříštit eh, podmínky pro velké podniky. Mám tedy trošičku obavy z toho, zda je ten návrh skutečně solidní protože se domnívám, že parlament, který je zde pouze konzultován, nemůže spochybňovat eh, to, na čem se již dohodli iniciátoři tohoto projektu. Myslím si, že jde o závažnou otázku, ke které je třeba se postavit rozumně a je třeba, abychom si byli naprosto jasní, že ti, kdo ponesou největší část investic, budou moci investovat eh, za podmínek, eh, že bude zaručena rovnováha investic Evropské unie a vlastního přínosu těchto podniků. Takže otázka na kolegyni je tato. Jednak tedy eh, souhlasím s tím, že je pravda posílit železniční dopravu, jak cestujících, tak nákladní dopravu. Snažím se rozvíjet ve své funkci doma i dopravu nákladní, protože ta je velice důležitá pro podniky. Takže my potřebujeme oba dva typy této železniční dopravy, ale potřebujeme, aby všechny typy podniků a investic byly navzájem sladěny. Je třeba zajistit zde podnikům ekonomickou jistotu. Thank you very much. Děkuji. Přeje si ještě někdo promluvit? A pan Eller, máte slovo? Já Eh, jsem velice ráda, rád za to, co řekla paní Trautmann. Eh, my sice spěcháme, ale zároveň je třeba se zaměřit na čísla. Eh, to nová rovnováha pro alokace, to má své problémy a jedním z problémů je to, že bude to mít přímý vliv na redukci prostředků, které jdou ze strany průmyslu. Je tedy jasné, že tím zcela měníme eh, rovnováhu, poněvadž eh, do toho dáváme více veřejných peněz a méně soukromých. A to prostě eh, bude znamenat, že v podnicích se to bude muset znovu všechno zvážit a přepočítat. Čili já myslím, že jsme se víceméně zhodli v parlamentu na to, že se budeme snažit o maximalizaci vstupů ze strany průmyslu, ze strany odvětví. A my de facto ani nemáme veřejné prostředky, které by to mohly vyvážet. Takže já prostě musím říct, že to není jenom o tom, že to tak trošičku něco vyvážíme. Ne, e, tím se výrazně ořezává celý rozpočet. A jelikož e, parlament e, v červenci tento návrh probojoval do rozpočtu a zpravodajové skutečně chtěli prosadit Shift to Rail a v podstatě ještě v listopadu nebylo jasné, jestli Shift to Rail vůbec bude. Takže to může také skončit tím, že parlament tady se střelí vlastní iniciativou. Čili já myslím, že bychom se měli opravdu eh, jak si blíže podívat na to, co reálně dělá, to, co, co, jaké reálné dopady bude mít to, co děláme. Dobře, tak to je všechno za poslance a nyní za komisi. Děkuji vám, pane předsedo. Především bych chtěla tady poděkovat paní zpravodajce Bareji za zprávu. A musím vyslovit uznání, že tady odvedla obrovský kus práce a my ji za to tedy děkujeme, za tuto velmi důležitou iniciativu, eh, která usiluje o posílení, eh, posílené využití železnic v Evropě. Samozřejmě, že Shift to Rail má také svůj technologický pilíř a my jsme už eh, učinili mnoho pokusů o to, abychom oživili železniční dopravu a já myslím, že toto je eh, ze strany komise vysoká priorita. My tedy vás žádáme, abyste toto přijali a pokud možno co nejrychleji. Je to významný impuls pro železnice a já myslím, že bychom skutečně měli dát tuto příležitost eh, železniční dopravě. Komise podpoří velkou většinu horizontálních pozměňovacích návrhů a e, jistě s vámi budeme konstruktivně spolupracovat. Nicméně máme jednu hranici, to je pozměňovací návrh číslo 8. E, bylo tady řečeno, myslím, že to byl pan Ody, že Shift to Rail byl schválen až po e, víceletém výhledu a že tedy ta redukce už je e, započtena do návrhu. Jinými slovy, to by také znamenalo, že e, by shift to rail e, musel být redukován dvakrát. Takže prosím vás, zrušte nebo odmítněte pozměňovací návrh číslo 8. Dále jsou zde konkrétní pozměňovací návrhy paní zpravodajky já jsem přesvědčená, že řešení lze najít. Samozřejmě pár pozměňovacích návrhů nám tady nevoní. Argumenty tady už byly vysloveny. Pan Ody pan, a eh, paní Trautmann to řekli velice hezky, takže já už to nemusím opakovat. Nicméně, a velmi křehká rovnováha dojednaná, dojednaná v průběhu několika měsíců by eh, takto byla ohrožena. Takže dvojka, patnáctka, sedmnáctka, eh, dvacet čtyřka, eh, ty by skutečně to napouraly. A proto já se domnívám, že řešením je nový text v posledním návrhu číslo 19, Eh, tento pozměňovací návrh je principiálně nepřípustný, nemůžeme předat pravomoci éru, éře. V bodě C můžeme říct, že přidružený člen, který je eh, plní kategorie dle odstavce 1 2 jakožto jeden E, subjekt bude automaticky zastoupen na řídícím orgánu. E, my za komisi toto bereme za jeden ze základních kamenů a jsme ochotni e, jednat v tom smyslu, aby přidružení členové měli postavení co nejbližší postavení členů zakládajících. Čili včetně automatického zastoupení eh, v představenstvu a tak dále. Čili eh, my si myslím, že toto by bylo, bylo řešení toho posměvacího návrhu. Čili ještě jednou eh, mm, souhlasím se vším, co řekli poslanci Ody, Trautmann a Ehler a ten škrt v rozpočtu, to znamená 40-30, otevření a otevření toho vyčerpávajícího seznamu v příloze, tak to není přípustné. Jinak eh, všechno ostatní, co eh, je eh, ku prospěchu inovacím, tak o tom jsme ochotni jednat. Ano, děkuji, říká předseda. A nyní eh, paní zpravodajka. Děkuji. Děkuji všem, kteří se zapojili do debaty. A eh, děkuji za pochvaly, které tady zazněly. Je pravda, že času nebylo mnoho a že jsme eh, museli zvýšit tempo, abychom tuto zprávu byli schopni předložit. Eh, je třeba, aby komise eh, chápala eh, naši časovou potřebu pro debatu. Já bych k tomu trošku něco řekla. Pan Ody, a podobně paní Karvajo, pan Ody tedy paní Karvajo, která ho zastupuje. Řekněme si ještě jednou, že toto je součást širšího balíčku, máme horizontální standardy, od kterých se nemůžeme odchýlit. Většina politických klubů s tím bude souhlasit, ale my nemůžeme začít tím, že bychom začali rozbourávat ekonomické podmínky, které vedly k vytvoření tohoto balíčku. Byl zmíněný timing. Je důležité, abychom to stačili zpracovat do voleb. Já souhlasím, že toho času není moc, nicméně je třeba zajistit správnou rovnováhu, pokud se týče našeho jednání a transparentnosti. Hovořil tady o vysoké kapacitě a vysokých rychlostech. E, my jsme chtěli, aby vysokorychlostní doprava zde zmíněná byla, poněvadž v původním návrhu to nebylo. Já se možná budu muset vrátit ke svým podkladům a odpovědět na to potom eh, řečníkovi, který předložil námětky. My si myslíme, že nicméně, že vysokorychlostní vlaky by tam být měly. No a teď eh, k bodu, který vzbuzuje asi největší vrázky. Zdá se, eh, jakoby někdo navrhoval že tady snad jsou ve hře jakési osobní ohledy. Eh, no, já tady říkám, že ten vyčerpávající uzavřený seznam eh, byl sestaven a uzavřen před konzultací s parlamentem, proto se snažíme ho otevřít. Eh, chtěl bych poděko- chtěl bych poděkovat, tak jako pan řekl, eh, to, že Rada a komise dospěly ke svým závěrům, to ještě neznamená, že my v parlamentu už bychom o tom nemohli debatovat. Eh, my se skutečně myslíme, že ten seznám by měl být pouze indikativní. Zdá se, že eh, tady máme tedy zakládající členy a přidružené členy. E, tady to je takové trošku nejasné, vztah tedy těchto dvou typů členství. A e, co třeba seznám členů e, prezidia. Čili to je jakýsi strategický masterplan. Čili jak, pokud by byla tato zpráva schválena, tak eh, vlastně by na tomto orgánu mohly být zastoupeny pouze eh, firmy, které splňují kritéria. Eh, samozřejmě nemůžete rozhodovat cokoliv bez parlamentu. My se k tomu prostě můžeme vyjádřit. Pokud se týče alokovaných prostředků, my jsme provedli pečlivé výpočty a dospěli jsme k tomu, že pokud budeme mít eh, uzavřený seznam, a pokud tam bude 10%, mm, eh, tak eh, mm, jsem si myslel, že by to chtělo posílit Eh, roli malých a středních podniků. Ty jsou budoucnosti Evropy a já si myslím, že tam ta rovnováha zůstane, jenom tam došlo eh, k drobné úpravy alokací, čili já skutečně nevidím důvod, proč by to mělo být považováno za vážný problém. Já se domnívám, že bychom eh, měli cestou dialogu, nikoli konfrontace. Komise Eh, nás tady postavila před věc téměř hotovou. A my se nyní zaměřujeme na přiměřené, eh, při družené členy. Zajímá nás, jaké, eh, jaká má být jejich kritéria, jejich práva. Jde tady skutečně o budoucnost evropských železnic a domnívám se, že Evropská komise by měla eh, upravit eh, svoje stanovisko a uznat eh, práva parlamentu. Ano, děkuji, děkuji vám, paní zpravodajko. Mně napadla jedna věc. My jsme na tom časově dobře, což, je, což pasuje tedy ke železnicím, ty jsou taky přesné. Dám slovo komisi tedy ještě. Komise eh, bych chtěla ještě vyjasnit dva body po vstupu zpravodajky. Eh, DG Move eh, není autorem, respektive té myšlenky dát tam uzavřený seznam. Eh, to je z, eh, z článku 19, to vyplývá. My prostě musíme mít dostatek eh, veřejných zdrojů, abychom mohli takovou tu, na takovýto návrh mohli předložit, čili prosím, respektujte to. Pokud se týče práv přidružených členů, jak už jsem dříve navrhla, členové, kteří jakožto právní subjekty plní eh, kritéria eh, v bodě 1 a 2 se automaticky stávají členy eh, řídícího orgánu. To je tady skutečně automatika, čili ten governing board není uzavřeným orgánem. Dále pokud se týče vysokorychlostní dopravy, komise s pravdou souhlasí a také si přejeme, aby tam byla zmíněna vysokorychlostní doprava, ale také regionální doprava. Čili Eh, chtěli bychom tedy navrhnout, aby v tom pozměňovací návrhu 16 eh, byl zmíněna i ta vysokorychlostní doprava. No a samozřejmě Shift to Rail je součástí eh, důležité iniciativy, ale by, bychom byli neradi, aby to šlo ve stopách osudu, eh, jaký potkal některé jiné balíčky. Čili my opravdu chceme, aby eh, v železnicích se prosadily velmi potřebné inovace. Eh, samozřejmě souvisí to také s růstem a zaměstnaností a doufáme, že v parlamentu se podaří překonat parciální zájmy. Děkuji vám. Děkuji. Paní zpravodajka přeje si reagovat. Děkuji komisi. Ze všech těch eh, firm je na tom uzavřeném seznamu pouze jedna firma Eh, tady eh, od otevřeného listu se ten eh, uzavřený liší pouze jedním jménem. Já skutečně bych chtěl, aby bylo třeba, aby přidružení členové museli plnit stejná kritéria jako zakládající členové. Dobře, děkuji. Tím končíme debatu k této zprávě. A nyní pozměňovací návrhy podávejte prosím do 12 hodin v poledne za týden, příští čtvrtek 20. Eh, Chceme, aby byl takto respektován harmonogram hlasování ve výboru a abychom to byli schopni poslat do dubnové plenárky. Takže děkuji a nyní na dvě minuty přerušuji zasedání a v deset hodin začneme hlasovat. Okay, the committee will come to order. And... Takže eh, teď už se opět vrátíme k práci a přicházíme k dalšímu bodu, kterým je elektronické hlasování. Chtěla, by, chtěla bych všechny požádat, aby si připravili své hlasovací karty, abychom provedli zkušební hlasování. Takže proběhne tedy nejprve zkušební hlasování. a navrhuji, abychom si teď už nedělali žádnou přestávku, takže prosím, zahajuji zkušební hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Mm, vím tedy, že jedna kolegyně nebo kolega nemá kartu, takže to budeme přepočítávat a budeme to tedy přepočítávat po celou dobu toho dnešního velmi dlouhého hlasování. Dobře, takže dostáváme se k prvnímu hlasování. Program na podporu pozorování a sledování vesmíru. Spravodajkou je paní Amelia Andersdotter. E, někdo má procesní komentář? Někdo se, někdo se hlásí o slovo, chcete se přihlásit o slovo poté? Dobře, tak chtěl bych říci, že jménem svého kolegy bych, nebo kolegyně bych chtěla poděkovat všem členům tohoto výboru a také komisi a radě, e, protože si myslím, že spolupráce na přípravě této zprávy byla vynikající, takže to tedy chci vyřídit díky paní zpravodajky Amelie Andersdotter. Dobře, říká předseda. Takže kdo je pro? Nebo vlastně, omlouvám se, říká pan předseda, budeme hlasovat elektronicky, právě proto jsme pro, měli z této hlasovací zařízení e, eh, zkušený. Takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Mm, započítáme váš hlas. Končím hlasování. Takže je to schváleno. Myslím si, že to je schváleno. 32 pro, 1 proti. Plus ještě připočítáme dva hlasy, které byly pro. Takže 34 pro. Děkuji, gratuluji zpravodajce, paní Andersdotter. Teď se dostáváme ke zprávě návrhu rady, která se týká prodloužení platnosti dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených států amerických. Spravodajkou je paní Amalia Sartori a budeme rovnou hlasovat. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 27 pro, plus ještě přepočítáme dva hlasy, které byly pro, je to tak? Takže 28 pro, 2 proti a 4 se zdrželi. Připočítali jsme pouze jeden hlas, takže je to schváleno. Všem vám děkuji. A tím eh, uzavíráme dnešní hlasování. Takže pokud někdo pospíchá, aby mu neujel vlak, ještě pan Ejla, procesní námetka. Děkuji, já jsem chtěl pouze navrhnout předsednictví, abychom do některého z dalších schůzí zahrnuli um, konzultaci nebo diskusi s radou, která se týká dohody o vědecké spolupráci se švýcarskou, se švýcarskem, tedy mezi švýcarskem a Evropskou unii. Dobře, tak ale nevím, jestli tedy nalezneme někoho, kdo by byl ochoten jet do Švýcarska a tam to s nimi prodiskutovat. Dobře, takže teď se dostáváme k dalšímu bodu. E, všichni velice potichu odchází. Takže teď se dostáváme k návrhu změny směrnice, která se týká obalů a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek. Je to zpráva pana Bertota. Pan navrhovatel tedy bohužel nemohl být přítomen ale jak jsem pochopil, tak jeho kolegyně paní Jordan je pověřená, aby promluvila za něj. Takže máte slovo, paní Jordan. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já tedy přečtu stanovisko, které připravil Ehm, můj navrhovatel, takže to nebude tedy mé osobní stanovisko, ale tedy přednesu stanovisko navrhovatele. Pan předseda, prosím vás, abyste respektovali, že už probíráme další bod a pokud eh, potřebujete ještě něco dořešit, prosím, učiníte to mimo tuto místnost. Hm. Takže já teď budu hovořit eh, jménem pana Bertota, který je navrhovatelem. Uh, Návrh komise chce změnit směrnici o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek a soustředí se na produkty, jejichž tloušťka stěny je 11 až 50 mikronů, což v podstatě představuje ty nejčastější eh, odnosné tašky, nákupní tašky. Eh, máme data, která byla schromážděna v roce 2010 a podle těchto dat se eh, zjistilo, že každý evropský občan každý rok využije a odhodí asi 185 eh, nákupních tašek o té tloušťce stěny kolem těch 50 mikronů. V loňském, v loňské době se tedy také zhoršilo životní prostředí, 10 miliard plastových tašek se dostalo do životního prostředí a velice silně to dopadá na stav tohoto životního prostředí. Tímto návrhem bychom chtěli eh, snížit negativní dopad těchto obalů na životní prostředí tím, že budeme podporovat zodpovědné chování spotřebitelů a tím, že také zamezíme vůbec vznik tohoto plastového odpadu. Chtěli bychom využívat lépe Mm, stávající zdroje. Nejdůležitější pozměňovací návrh, který je v tomto návrhu, se týká také prosazování bioproduktů, biologicky, odbo, od, eh, biologicky rozložitelných produktů. Spravodaj by také chtěl zdůraznit, že eh, toto odpovídá také komunikaci komise o um, dalším eh, směřování průmyslu a o také ekonomické obnově. A také, že to je v souladu i s snahami členských států o to, aby posílili konkurenceschopnost eh, evropské průmyslové produkce. Do roku 2020 se navýší eh, produkce biopaliv, biomaziv, biorozpouštědel asi o 5,3%, což by mělo vést tomu, že to, což povede ke vzniku trhu v hodnotě 40 miliard eur a více než 90 tisíc pracovních míst v tom biochemickém průmyslu. Na členské státy se e, vynakládá úkol za prvé do dvou let od vstupu e, v platnost, e, aby snížili um, Ehm, ty tašky, které jsou o tloušťce stěny 11 až 50 mikronů, což jsou nejčastější nákupnější tašky, které se používají pro odnos eh, nákupu z obchodu. A potom do tří let by také mělo dojít i ke snížení tzv. lehkých eh, nebo velmi lehkých plastových nákupních tašek o tloušťce stěny 1 až 10 mikronů, které se používají zejména pro nebalené ovoce a zeleninu eh, v supermarketech. Spravodaj má názor, že redukce, že snížení těchto ultralight tašek by eh, bude v v takovém um, tempu, který by měl také dos, eh, dovolit eh, příslušnému odvětví začít používat nové biologicky rozložitelné obaly. Uh, také eh, chceme zabránit eh, jevu, které se nazývá nadbytečné balení, nadbytečný obal. Odvětví by mělo být dostatek času k tomu, aby našlo nové způsoby balení těchto produktů, protože chceme zabránit tomu, aby docházelo k, těm nadbytečnému, k tomu nadbytečnému balení, ale nicméně jsou zde určité hygienické požadavky, zejména na to nebalené ovoce nebo na další produkty a tam tyto hygienické eh, požadavky musí být dále splňovány. Má zde být, mají zde být nové um, nové obaly, například eh, papír nebo biologicky rozložitelné nebo kompostovatelné materiály. No, pak zde tedy ještě bude výjimka pro uh, velmi lehké nebo lehké plastové sáčky, které se podívají například pro balení syrový, syrového masa, ryb nebo vlhkých uh, výrobků a tam zde, tam zde bude Um, výjimka eh, kvůli hygienických pravidel. Pak zde máme normu 13232. Eh, je to eh, vlastně omezení pro ehm, obaly, které se dají využít také na jakoby, jako další obal. Domníváme se, zejména zpravodaj se domnívá, že všechny návrhy, které jsou v tom, v tom návrhu, by měly být hodnoceny pozitivně, protože stanoví jednotná pravidla pro plastové nákupní tašky, bude to platit pro spotřebitele i pro supermarkety a to by mělo vést k právní jistotě v této oblasti. A které by tedy měly být, eh, že by tedy mělo být k snížení těchto toho objemu. Takže to bylo stanovisko zpravodaje pana Bertota. Velice děkuji, říká předseda. A teď se obracím na pana Prodyho, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla vysvětlit, eh, z jakých principů jsem vycházel při předkládání některých návrhů. V první řadě je třeba vyjasnit definice. Biobased, což znamená, tedy znamená, že ta surovina je biologická, jde o biomasu, ale není zde nezbytně záruka biologické rozložitelnosti a kompostovatelnosti. A to jsou vlastnosti, které definují evropské standardy. A je důležité, aby ten návrh se opíral o skutečně objektivní kritéria. Dále musím také říci, že ty lehké plastové sáčky mají důležitou úlohu, protože zaručují ochranu před potravinami, kterým již vypršela platnost a zaručují tak eh, v zásadě hygienickou ochranu potravin jako takových. Zdůrazňuji tedy, že ty plastové sáčky, ty ultratenké, jsou užitečné. A nesouhlasím s tím, aby byly nějakým způsobem poplatňovány A další důležitá věc je, abychom dosáhli úplné biorozložitelnosti a biokompostovatelnosti. O to jde, to je zde důležité. A zde bychom to poté samozřejmě neměli nějakým způsobem upravovat. Důležité je úplně přestat používat ty tašky, které nejsou zcela biorozložitelné. Poté bychom měli tedy využívat ty produkty, které jednak poskytují ochranu a jednak splňují podmínky na biorozložitelnost. Toto je podstatné. Protože ty biorozložitelné tašky mohou být eh, využívány v některých eh, technologických procesech. A mohou tedy usnadnit eh, třídění a e, sběr určitých odpadů. Je tedy třeba říci, že existují tašky, které jsou rozložitelné, a to zcela rozložitelné, a také e, přispívají k lepšímu třídění a nakládání s odpady. A to je již e, zaručeno určitými standardy, které zaručují koherentní a udržitelný systém. Děkuji mnohokrát. Nyní paní Hesi, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodaji a paní Jordan, která ho zde zastupuje. Děkuji za dosud vykonanou práci. Návrh komise dalo by se říci, vítám. Týká se velice důležité tématiky. Nicméně návrh komise považuji za příliš slabý. Musím bohužel říci, že zpravodaj výboru ITRE předložil poměrně slabý návrh zprávy. Nejprve k této problematice jako takové. Paní Jordan již zmínila obrovské množství na plastových tašek, které lidé vyhazují a znečišťují tím životní prostředí. K tomu bych chtěla dodat, že v Severním moři když eh, byly prováděny průzkumy, tak asi 90 eh, mořských ptáků mělo eh, v zažívacím systému právě zbytky těchto plastových tašek. Ve Spojeném království bylo spočítáno, že na každou míli připadá 72 plastových tašek, tedy tašek, které jsou vyplaveny z moře. Existují oblasti, kde je šestkrát více plastových eh, tašek eh, na mořském povrchu než planktonu. Skutečně je to obrovský problém pro životní prostředí a je třeba s ním něco dělat. Ale jak jsem již řekla, to, co komise navrhuje, je příliš slabé. Je to v podstatě takové právní pojištění pro ty země, které chtějí přikročit k opatřením na národní úrovni, ale žádným způsobem to nepobízí nebo nepod, nevyzývá k, spotřeb, k omezení spotřeby plastových tašek. Souhlasím zde s návrhem zprávy výboru Envy, kde za to zodpovídá paní Margaret Auken. A v tomto návrhu se uvádí, že by měl být závazný cíl, který by měl tedy znamenat 80% snížení spotřeby těchto tašek a to v době dvou let. Závisí to na úrovni, v jaké se tašky používají v současnosti. Takže v zemích, kde se tašky používají hodně, je ten cíl proporčně větší než tam, kde se používají málo. Ten cíl je skutečně ambiciózní, ale existují země, kde byly zavedeny zavedeno spoplatnění těchto tašek. A tam se ukazuje, že po tomto spoplatnění skutečně dramaticky se snížila spotřeba tašek. A ještě jeden podrobnější komentář. K těm eh, velice lehkým taškám, které mohou být používány pro, eh, tedy jaksi pro organický odpad. což byl návrh eh, našeho výboru ITRE. Já vítám eh, rozdíl, který se zde činí mezi těmi tradičními neorganickými plastovými taškami a těmi, které jsou skutečně biologicky rozložitelné. Domnívám se ale, že ten rozdíl, který zde zpravodaj navrhuje, je poměrně nejasný. V mnoha případech ty takzvaně OXO biorozložitelné tašky jsou prodávány nebo nabízeny jako biorozložitelné, i když v podstatě tomu tak není. Ony v podstatě nejsou biorozložitelné. Pouze se rozloží na malé částečky, lidskému oku neviditelné, ale přesto zůstávají škodlivé pro životní prostředí, dostávají se do potravinového řetězce a ohrožují živé druhy. Takže i zde souvisí, souhlasím, že i tento typ tašek, ty oxo biorozložitelné tašky by měly být rozložitelné a používat eh, by se měly pouze ty, které skutečně by rozložitelné jsou. Děkuji mnohokrát dále pan Kramer. Äh, eh, děkuji, pane předsedo. Já tady zastupuji pana Kreuzmana, eh, který je stínovým zpravodajem za naší frakci a dnes zde není. Vítám velmi vyvážené stanovisko zpravodaje a chtěl bych dodat několik málo drobných poznámek. Debata o plastových sáčcích, při ní tedy vycházíme z toho, že má smysl snižovat množství plastové odpadu. Na druhé straně ovšem eh, bychom eh, neměli eh, plastové, plastové obaly eh, vydávat za kořen všeho zla. Otázkou je, jakou máme alternativu a na to by nám snad mohla odpovědět komise. Eh, pokud tedy bychom skutečně způsobili, že ve světě by se využívalo méně plastových eh, tašek, jak se zachová spotřebitel? budeme používat biotašky a jak dopadne eh, ekologická bilance, kdy sice ušetříme plastu, ale budeme krácet více stromů, to je otázka, která by měla být odpovězena. Další věc, která mě působí trošku obavy, je tato. Eh, lze sice říci, že v rámci subsidiarity je v pořádku, aby bylo ponecháno členských zemích, jakým způsobem budou eh, redukovat spotřebu plastových tašek. Na druhé straně ovšem eh, my eh, tímto způsobem de facto rozbíjíme společný trh ve jménu subsidiarity a tak to eh, vzniká prostě tak jakási podivná eh, mozaika různých ekologických standardů a otázka je, jestli tímto způsobem skutečně prospíváme životnímu prostředí. Další stanovisko je toto. Určitě není úkolem eh, Evropské unie, aby stanovovala, jestli tašky spoplatnit nebo ne. A na závěr měli bychom ještě jednou eh, si zamyslet nad tím, zda eh, skutečně tady eh, má smysl se bavit o jednom jediném produktu. My jsme tady léta debatovali o směrnici o odpadech, která do dneška není řádně implementována, takže možná by mělo smysl Eh, se spíše postarat o to, aby stávající legislativa byla skutečně plněna, než eh, zase tady eh, debatovat o produktech, které jako odpad jsou samozřejmě nežádoucí, ale myslím, že toto by byl lepší přístup, než se soustředovat a regulovat tady produkt po produktu. Děkuji, pan Henin. Děkuji, pane předsedo. Opět zde máme téma, které by Evropské unii mohlo umožnit eh, dostat se do popředí v oblasti ochrany životního prostředí, eh, ochrany lidských zájmů, ochrany života zvířat, eh, také v oblasti výzkumu a průmyslu. Ale i zde toho vypadá, že se asi zastavíme v půli cesty protože nevíme, zda se vydat směrem dopředu nebo zpět. Říká se nám zde, že když nebudeme mít eh, plastové tašky, budeme muset kácet stromy, abychom dělali tašky z papíru. Ale v současnosti již v Evropě existují zcela biorozložitelné tašky, které se dělají ze kukuřičného škrobu nebo z brambor. A my bychom se měli snažit, aby byl průmysl zemědělství a výzkum propojen, abychom chránili pracovní místa. Ty návrhy již v současnosti nejsou dostatečné a máme pocit, že zde bráníme zájmy ropné lobby. Budeme zde organizovat eh, odsun zemí, které vyrábějí plasty do rozvojových zemích, kde je levnější pracovní síla. My ale navrhujeme zdanit veškeré produkty, které jsou nebezpečné pro zvířata a pro lidské bytosti. Dále produkty, které jsou biorozložitelné, vyjmout z daňového zatížení a nadále podporovat propojení zemědělství, průmyslu a výzkumu, abychom vytvořili v Evropě další pracovní místa. My chceme zajistit, aby si všichni mohli koupit to, co chtějí, ale pod podmínkou, a to je jedno důležité pravidlo tohoto parlamentu, že konkurence bude neskreslená a e, spravedlivá. A v současnosti tomu tak není. V oblasti ropného průmyslu neexistuje tato volná soutěž a pro tento průmysl, který se eh, vlastně eh, konvertuje na vyrábění těch plastových tašek, ten zde v podstatě podporujeme. Děkuji. A teď dám slovo paní Perkis. Děkuji za slovo, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem přišla trochu později. Teď eh, pracujeme na kompromisních pozměňovacích návrzích pro uh, výbor Envy a zjišťujeme, že se ty plastové nákupní uh, tašky, tam uh, se nejedná o nějakou um, energi- účinnost uh, zdrojů, spíše se jedná o to, že, že to spíše spadá do té oblasti odpadu. Uh, a musíme mm, také ovlivnit chování. A někdy to chování lze ovlivnit e, i politickými kroky. Ne vždy, ale někdy to jde. E, podívejme se na Finsko a na Irsko které používají mnohem méně než ostatní evropské země a to je právě velice pravděpodobně kvůli politickým e, opatřením. Souhlasím se zpravodajem ohledně lehkých plastových tášek také se zde hovoří o tom, zda tedy to má být ten zákaz od roku 2019 nebo 2020. Myslím si, že bychom mohli souhlasit s tím, aby zde byl zákaz, celoevropský zákaz těch nerozložitelných tašek eh, pod 50, nad 50 mikronů, pod 50 mikronů. Jde o to, že tyto tašky mají velice negativní dopad na moře, také i na cestovní ruch, což s tím souvisí. A je také důležité to, že ty ultra, eh, nebo je velice um, důležité, že tam zatím vlastně v této zprávě nejsou zahrnuty ty velmi lehké, ty ultralehké uh, eh, plastové nákupní tašky. Je otázka, zda je opravdu nechat mimo, jsem ještě otevřená další diskuse, ale zatím bych je nechala v rámci toho cílu 80%. Zatím Ehm, ta směrnice o eh, obalech hovoří o povinnosti mm, vykazovat informace, ale zatím to moc nefunguje. Myslím si, že musíme být velice opat, ehm, velice opatrní, abychom si vlastně ponechali souvislost s tou legislativou o odpadech, protože to je vlastně součást eh, toho, aby, byla prová, aby byl prováděn ten rámec eh, o nakládání s odpady, aby, to, aby se to řešilo komplexně. Takže souvisí to s tou legislativou o odpadech. Uh, Mm, díváme se vlastně eh, na to, jak lidé používají tyto eh, igelitové plastové nákupní tašky, jak se chovají a mm, možná bychom třeba mohli používat eh, spíše různé síťovky, než třeba právě tyto tašky, ty plastové tašky. Eh, nejvíce těchto plastových tašek se používá v mal obchodu a v potravinářství a to právě by měl být náš první cíl, na který se zaměříme. Čili tato opatření by se měla zejména soustředit nejprve na to potravinářství a malobchod a potom by se to mělo soustředit i na další oblasti, třeba i na internetovém, v internetovém obchodování se používají eh, igelitové obaly, plastové obaly a zatím vlastně to na to vůbec nesměřuje, ale myslím si, že by to měl být ten další cíl. Takže zatím by se to mělo soustředit pouze na um, maloobchod a potravinářství. A pak, co se týče těch uh, biologi- eh, rozložitelných a kompostovatelných tašek, ty biorozložitelné um, věci, tam je, existuje řada definicí. Jde o to, že někdy ty bio, bio rozložitelné tašky se opravdu nerozkládají úplně na 100%. Jsou zde různé druhy. Pak zde máme třeba ty oxo uh, rozložitelné, které vlastně nejsou bio rozložitelné a právě na ty oxo rozložitelné bychom se měli soustředit v budoucnu. Uh, a vlastně už něco v tom podobném smyslu řekl i můj kolega Prody. Dále zde ještě probíhá diskuse, která se týká subsidiarity a ta diskuse je velice cená, protože jak už jsem říkal na začátku, existují určité země, které spotřebovají těchto plastových nákupních tašek velice malý počet a na druhou stranu některé jiné členské státy používají o 300% mm, více těchto tašek, takže to vypadá, že určitá legislativa funguje, určitá nikoli. Takže by bylo dobré, abychom e, vymáhali toto chování evropskou legislativou. E, I v, i v mé politické skupině je to ještě e, věcí diskuse. A já bych řekla, že to je vlastně ta hlavní otázka. A druhá otázka je pak, jak strukturovat ty kompromisní návrhy. Myslím si, že pokud by zde byl ten celoevropský zákaz, tak ten rok 2020 je proveditelný. Děkuji, říká předseda. Ještě někdo by se chtěl přihlásit do diskuse? Není tomu tak. Takže teď se obracím na komisi a dávám slovo paní Müller. Pan Miller nebo paní Miller? Mr. Chairman. Um, first of all... Děkuji. Chtěl bych poděkovat eh, za spravodajskou práci. Eh, děkuji také účastníkům debaty. Komise zcela jistě zapracuje všechny komentáře během následujícího dohodovacího spolurozhodovacího řízení. Já bych eh, chtěl říct i toto. V souvislosti s dalšími probíhajícími iniciativami eh, máme tady velmi omezený rozsah debaty. A je eh, zjevné, že plastové tašky zaneřázují životní prostředí jistě, ale ono to souvisí obecně s plastovými odpady. Čili my si myslíme, že by se mělo stát něco, co jde nad rámec tohoto návrhu. Tady se zabýváme pouze odpadem z lehkých plastových tašek. A důvodem je tedy to, že chceme eh, zabránit dalšímu znečišťování mořských vod, poněvadž eh, celkové množství plastu v mořích je nějakých asi 18 A to znamená, že je tady eh, prostě podíl na plastovém odpadu nějakých eh, 70-80%. To znamená, že eh, omezení používání plastových tašek by jistě pomohlo omezování, omezení znečišťování moří tímto druhem odpadu. A takto to tedy eh, vzniklo, eh, vlastně se to objevilo v interpelacích eh, poslanců vůči komisi a pak jste byla iniciativa a komise tedy začala pracovat na tomto návrhu. Chtěli jsme tedy přijít poměrně eh, rychle s omezeným návrhem, který eh, bude implementovatelný poměrně eh, rychle. Nicméně v oblasti odpadů, zejména těch plastových a zejména plastových obalů, se toho děje více. V současné době probíhají tři významné iniciativy. Za prvé jde o velice široce založená, založený eh, přeskum eh, současné směrnice o odpadech. De facto eh, tato směrnice je nyní spochybňována co do účinnosti, případně zastaralosti některých opatření, případně souladu s směrnici o rámco, s rámcové směrnici o odpadech možná také, že je třeba více rozlišovat teď, když máme e, ustanovená procenta pro recyklaci a e, obnovené využití plastů. Otázka tedy je, jestli je třeba rozlišovat mezi jednotlivými typy plastů, například a tak dále. E, ten přeskum zatím probíhá, to je velice rozsáhlá práce. Takže Odtud se odvinul dojem, že eh, omezení používání eh, plastových eh, tašek a dramatická situace se znečištěním moří nás tedy vedla k tomu něco rychle podniknout. Proto tedy vznikla nová iniciativa o plastových odpadech. Eh, je třeba k tomu říci, že k plastovým eh, odpadům nemá Evropská unie konzistentní přístup. Eh, zatím byla zveřejněna zelená kniha, proběhla veřejná konzultace a výsledek toho všeho potom vplyne do širšího přeskumu. Tento širší přeskum by měl do léta vyprodukovat první pracovní dokument v komisi, který bude východiskem pro následnou debatu v souvislosti se studií o účinnosti a efektivnosti směrnice. Čili jakýkoliv eh, výsledek, který tady navrhne úpravu stávající legislativy můžeme očekávat až někdy v letech 15 nebo 16. Z tohoto důvodu zde máme tento velmi omezený současný návrh. Bylo řečeno, že se zde nerozlišuje mezi různými typy plastů, poněvadž cílem je eh, zmenšit objem plastových tašek, které znečišťují životní prostředí. My eh, sice máme i bio odbouratelné, biologicky odbouratelné plastové tašky, ovšem eh, toto biologické odbourávání se může odehrávat pouze eh, v přesně definovaných a kontrolovaných podmínkách, nikoli v oceánech. Tradiční tradiční eh, plasty, ty se prostě rozpadnou po určitém čase na menší části a částice, které nicméně potom v životním prostředí zůstávají po velmi dlouhou dobu. Z tohoto důvodu se tedy nezabýváme tou biologickou odbouratelností v tomto návrhu. Ty eh, nejtenčí, nejlehčí plastové sáčky nejsou z návrhu vyloučeny, ačkoliv v komisi jsme o tom uvažovali. Nakonec ovšem převážilo hledisko, že e, v samoobsluhách e, jsou tyto sáčky v roličkách a můžete si ji vzít, kolik chcete a e, často se používají bez rozmyslu. Lidi si je prostě berou a nepřemýšlejí, jestli je potřebují nebo ne. Prostě kdyby eh, třeba se k těm roličkám dávaly nápisy, prosím, myslete na životní prostředí, eh, tak možná, že by eh, to byl jednoduchý způsob, jak zmenšit jejich používání. Čili my jsme tedy zahrnuli tyto nejlehčí sáčky také eh, do eh, tohoto návrhu. Nicméně jsme přesvědčeni, že toto by si měly členské země rozhodnout sami. Současná situace také jasně ukazuje, že ať členská země implementuje jakékoliv opatření, vždy to má prakticky okamžitý dopad. A bylo zde zdůrazněno, že pouze v členských zemích, kde se žádné opatření nerealizuje, pouze tyto členské země se vyznačují vysokou spotřebou plastových sáčků. My tedy v návrhu zavazujeme členské země k tomu, aby přijali kroky, ale jaké kroky to budou, to ponecháváme na nich. Já myslím, že tím pádem jsem to eh, z větší části zodpověděla. Děkuji mnohokrát. Doufám, že někdo zapisoval tyto připomínky pro pana zpravodaje, který zde dnes nemůže být. Chtěl bych říct, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je v pondělí příští týden 17. února ve 12 hodin, takže je potřeba, abyste brzy vstali, abyste to stihli. A omlouvám se, že to musím říct si zrovna já, ale musím vám připomenout, že z časových důvodů je třeba předkládat tyto návrhy pouze v jednom jazyce. Máme velice málo času na, ten, na, na tento návrh, takže pouze v angličtině, omlouvám se. Tak to ale prostě je. Tímto jsme ukončili debatu o tomto bodu a podíváme se na informace o probíhajících trialozích. Pan Ransdorf má slovo, prosím. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. My jsme až dosud měli pouze jedno setkání. V rámci trialogu. Musím říci, že v zásadě veškerá jednání probíhala bez problémů. A podařilo se nám překonat všechny překážky. Dále jsme měli technické setkání. A já ve zprávě Eurostars 2 byly dvě technické překážky, které byly obě vyřešeny, takže zatím žádné problémy nejsou. Myslím si, že zpráva bude předložena plenárnímu zasedání a přijata. Děkuji mnohokrát. Výborná zpráva. Přeje si někdo něco doplnit nebo komentovat? Budu brát vaše mlčení jako souhlas a podporu. A tím se dostáváme k uzavření tohoto bodu na pořadu jednání a ještě vám chci sdělit, že výbor se příště sejde 24. února ve Štrasburku v pondělí a potom před volbami budeme mít ještě poslední jednání 17. 18. března. Všem vám děkuji za účast a uzavírám naše dnešní jednání. Přeji vám hezký víkend.